A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je zpráva pana Kapata, přístup veřejnosti k dokumentům institucí. Slovo má pan Kapato čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva o přístupu k dokumentům. K dokumentům, které mají původ v institucích. a je to příležitost předložit několik návrhů. Máme málo času a proto jen tři věci. Za prvé v souvislosti s radou. Tam se setkávají vlády členských států Evropské unie, které mají legislativní pravomoci a stejně jako každé legislativní zhromáždění musí platit požadavek zveřejňovat výsledky jejich práce. Samozřejmě máme pozměňovací návrhy, například ze skupiny ELS, Mělo by se samostatně hlasovat o jednotlivých odstavcích. Například odstavec 3. Ve zprávě se uvádí, že je třeba dál sledovat rozhodnutí v případě Maria, Mauricia Turka, bývalého poslance tohoto parlamentu, z radikální strany, který se obrátil na soud a byl úspěšný. Pokud je tedy o přístup k právním stanoviskům právních oddělení v jednotlivých institucích. A také pokud jde o to, že je nutné mít v radě příslušné delegace. Aby lidé věděli, kdo jak hlasoval na úrovni rady. A já rozhodně doufám, že odstavec 3 zůstane. A také odstavec 9, co se stane v koreperu, jinými slovy ve výboru stálých zástupců pokud jde o pracovní dokumenty. Dokumenty i další mezinárodní dokumenty, na které se vztahuje eh, zachování důvěrnosti, diplomatické důvěrnosti. Jako italský radikál si myslím, že bychom měli mít veřejný rejstřík volených zástupců, abychom věděli, co lidé dělají nakolik se účastní zasedání, nakolik chybí případně, jak hlasují a jaké dostávají peníze. A pak je tady další žádost o hlasování u odstavce 5. A mně připadá, že když řekneme, že některé z těchto informací jsou důvěrné, a já o tom mluvím proto, protože vím, že paní Fedlšot na tom velmi záleží, My jenom říkáme, že když zůstanou informace, údaje utajené, důvěrné, hrozí nám demagogie. Protože lidé chodili dokonce do parlamentu filmovat ostatní poslance, hlídali ostatní poslance, já si myslím, že to prostě nemůžeme připustit. Musíme se postarat o to, že všechny informace prostě budou veřejně dostupné, abychom věděli, co se děje. A taky si myslím, že by měl fungovat web streaming nejenom na plenárce, ale i na zasedání výborů. A to ve jménu větší transparentnosti. U odstavce 7 je ta, tady skupina ELS, požaduje samostatné hlasování. A my tady říkáme, že bychom měli využít zpracování, otevřené zpracování, to dobré pro rozmanitost. Musíme se postarat o to, aby každý měl přístup k informacím, jakmile budou veřejně dostupné. Aby to každý mohl využít. Měly by to být otevřené informace, každý by měl být schopen tyto informace najít. To jsou věci, které by měly být k dispozici pro všechny. Budeme mít také zprávu Kašman, to nám pomůže zpracovat dál jednací řád. A prostě musíme stanovit pravidla, musíme říct, co tento parlament chce. A já myslím, že ty důležité odstavce tam musí zůstat. Nesmíme je vyškrtnout. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi paní Valstromová. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, dovolte, abych nejprve poděkovala za velice dobře napsanou zprávu. Chtěla bych tomu poblahopřát. Zpravodaje je to velice důležité téma, hlavně v době, kdy provádíme revizi ehm, nařízení 1049. Kromě toho to souvisí také s Lisabonskou smlouvou, která pokud soupí v platnost, tak také se e, bude zabývat touto otázkou. To všechno souvisí s implementací e, nařízení 1049 a proto dovolte, abych na úvod řekla e, něco pozitivního o implementaci tohoto nařízení. Jak nám ukazují kvalitativní údaje a jak také uznává tato zpráva, evropské instituce umožnily přístup k daleko většímu eh, počtu dokumentů. A jsme v současné době se eh, odhodláním eh, tuto otevřenost a transparentnost dále posilovat. Pochopitelně některé, některá ta doporučení jdou za hranici této, tohoto nařízení 1049 a netýkají se přímo činnosti komise. Zpráva se zabývá celou řadou otázek, které souvisejí s otevřeností a komunikací s občany. Já to velice vítám jako eh, určitou informaci, která nám může pomoci zlepšit právě komunikaci a přístup eh, k občanům a občanů k nám. To jsou věci, které skutečně si zaslouží naše, naši úvahu. Co se týče toho případu Turku, to si myslím, že je třeba zde zdůraznit, že komise se tomu věnuje velice pečlivě. Tady jde o e, navýšení nebo zlepšení otevřenosti. Aplikovatelné je to pochopitelně i na komisi a na všechny ostatní instituce. Komise e, se chce postarat o to, aby všechny e, požadavky, všechny předložené návrhy byly přesně posouzeny a byly posouzeny v případě potřeby i Evropským soudním dvorem. Musíme se nad těmito věcmi daleko více zamyslet, protože velice často se jedná o postupy, které jsou mimořádně specifické svou povahou ehm, které jsou velice specifické pouze pro jednu eh, instituci. A proto je potřeba eh, umožnit eh, ehm, posouzení těchto věcí, co se těch ehm, Ehm, nařízení 1049 a 355, která souvisí s otevřením archivu. Článek 55 eh, smlouvy a nařízení 1049 se netýkají všech institucí a všech orgánů. To se může pochopitelně změnit v případě, kdy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, protože pak eh, se opět eh, rozšíří právo na Eh, přístup eh, k dokumentům nejrůznějších informací, proto není možné v současné době tyto věci spojovat. Co se týče eh, ombudsmana a toho, co říká o veřejných registrech, chtěla bych vás ujistit, že jeho připomínku bereme velice vážně a jak víte, máme veřejný registr dokumentů, ten již existuje od června 2002, od té doby Komise používá eh, dedikovaný, eh, zcela konkrétní registr pro komitologii a také pro výsledky expertních skupin. To všechno eh, máme k dispozici a máme to k dispozici také v elektronické formě. To je pochopitelně věc, která se nemůže udělat přes noc. Musíme si uvědomit, že to, co spadá do veřejného registru, se stále rozšiřuje množství těchto informací a proto eh, můžeme eh, říci, že eh, stále ještě jsme si vědomi toho, že je potřeba tento veřejný registr rozšířit v zájmu lepší transparentnosti. V usnesení hovoříte o řízení dokumentů o takzvaném transjai procesu, procesu, který by měl zlepšit eh, přístup občanů eh, k dokumentu. Bude vyžadovat Eh, společnou metodologii, musíme se také zabývat eh, případnými důsledky, to souvisí například s identifikací dokumentů a tak dále. Pochopitelně, že bychom byli rádi, kdybychom měli k dispozici portál, eh, kde by všechny instituce dávaly k dispozici své dokumenty, čili i v této oblasti jsme ochotni s vámi spolupracovat v tom projektu TransJai. Se vracím k tomu, co jsem řekla již v říjnu loňského roku. Doufáme, že bude k dispozici veřejnosti eh, v roce 2010. Co se týče výměny informací mezi jednotlivými institucemi, já rozumím tomu, o co vám jde ve vaší zprávě, přesto bych vám chtěla připomenout, že mezi našimi institucemi již existují pracovní metody, které nám umožňují vyměňovat si uh, důvěrné informace. Toto je upraveno v příloze rámcové dohody. A měli bychom si uvědomit, že sdílení informací e, nesouvisí s přístupem e, veřejnosti a proto si myslím, že bychom k němu měli přistupovat ehm, odděleně. Tato zpráva je skutečně mimořádně cenným materiálem. Ehm, i pro naše další diskuse, kdy budeme moci o těchto hovořit v širším kontextu. Jsem velice vděčná za veškeré úsilí parlamentu, které se věnovali eh, této otázce, která patří eh, k jedné z priorit. Myslím si, že na společných eh, svém výboru, eh, LIBE s eh, Českým parlamentem budeme o této věci hovořit také. Budeme hovořit také o důležité věci, která souvisí s revizí nařízení 1049, ale naše diskuse by neměly tím končit. Musíme i nadále velice otevřeně hovořit o Eh, tom, jak důležitá, jak posílit je transparentnost a jak ji posílit. Je potřeba zlepšit eh, registry, je, třeba je učinit eh, uživatelsky přátelštější a musíme se také postarat o to, aby naše dokumenty byly publikovány rychleji. V loňském roce jsem se já sama postarala o jeden vývoj a sice svoji korespondenci jsem dala k dispozici na, na web myslím si, že to je příklad toho, co můžeme udělat, když se pro něco rozhodneme. Děkuji. Děkuji, paní Valstromová. A nyní přecházíme na řečníky za politické skupiny. Nejprve za ALS. Dvě minuty, pan Herrero. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane Kapato. Máme před sebou zprávu, která skutečně ukazuje velkou dobrou vůli A já mohu říct, že to, co zde máme, co se tu navrhuje jako pozměňovací návrhy, je skutečně závažné. Máme tady určité pochybnosti. Já myslím, že jsou tady čtyři typy pozměňovacích návrhů. Ty, které jste předložil sám ke zprávě, ty podpořili všechny skupiny Některé věci se však nedají přímo, pane Kapato. Například žádáte o věci, které nebudou z právního hlediska života schopné. Například dokud bude platit Lisabonská smlouva, nemůžeme harmonizovat pravidla pro jednotlivé výbory. To je to, co říkala paní komisařka Valstromová. Vy říkáte, že v roce 2009 bychom měli mít rok transparentnosti. Na to už není čas, už je pozdě, takže žádáte věci, které jsou nemožné. A pak jsou tady další věci, které nejsou úplně vhodné. Například žádáte transparentnost při zasedání politických skupin. Potřebujeme i soukromí. Soukromí je také pro politiky důležité. Když já nebudu souhlasit s mojí stranou, budu mít jiné stanovisko, chci to udělat v soukromí. Tady nejde o nedostatečnou transparentnost. Chceme transparentnost ve veřejných institucích, ale ne ve stranických skupinách ty debaty musí probíhat v soukromí. Takže s tím souhlasit nemohu. A uvádíte další věci, které nejsou jasné. Říkáte například, že 90% zákonodárné činnosti se dělá přes komitologii. To je opravdu přehnané, pane Kapato. Komitologie má řadu ustanovení pro transparentnost sama o sobě a my se snažíme zavádět další mechanismy, další byrokracii, další kontroly. A v tom případě to bude v rozporu s tím, co chceme, což je větší transparentnost. A to také znamená zjednodušení. A na závěr, pane předsedo, já vím, že už nemám čas. Některé věci prostě nejsou nutné. Například chápu, že by mohlo být velice pěkné, kdybychom věděli, kteří europoslanci chodí na plenárky nebo kdo chodí na výbory. To už stejně víme. Máme zápisy, zápisy má každý dispozici. A pokud jde o výdaje, to je také informace veřejn, veřejnosti dostupná. Občané už tyto informace mají. Takže já chápu, že byste si tím možná získal na svou stranu veřejné mínění, vypadalo by to asi dobře, kdyby se takto mluvilo o transparentnosti, ale od transparentnosti chceme, aby nám ukázala věci tak, jak jsou. A když to vypadá jinak, tak to nepřispívá k transparentnosti. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Erero. Za socialisty na dvě minuty pan Cashman. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji Markovi za vynikající zprávu. Bohužel musím souhlasit s ostatními v tomto parlamentu, když říkají, že to trošku přehnal. Proč? Předřečník říkal, že některé věci nejsou možné a když žádáme nemožné, jak vůbec můžeme dosáhnout změny? Samozřejmě jste přesáhl zadání. Nebudeme mít vysílání se zasedání politických skupin. Nebudeme mít na webových stránkách informace o tom, kde kdo je a kam dochodí. To ovšem neznamená, že někdo neodvádí svou práci dobře. V tomto nařízení jde o přístup k dokumentům, které vyprodukovaly nebo které mají všechny tři instituce, když působí ve funkci zákonodárce. K tomu se musíme vrátit. Musíme si vymezit, co znamená funkce zákonodárce. Musíme vědět, jak to nařízení zatím funguje, jak se uplatňuje a musíme to vylepšit. A o to já se snažím ve spolupráci se všemi ostatními a jsem rád, že švédská ministrině Cecília Valstromová říkala to, co tady říkala. Chceme celou tu věc posunout ku předu. Proč? Protože chápeme, že řada lidí si uvědomuje, že se odehrávají věci, zejména v radě, jak si te doložil, kde jejich ministři, jejich národní ministři působí, ale jak debatují, jak hlasují, o tom nikdo neví, to je tajemství. A jakmile odhalíme tento tajemný prvek, jakmile odhalíme, jak ministři členských států hlasují, tyto ministři budou doma ve svých členských státech odpovědní. A občané pak budou mít pocit, že mají blízko ke všemu evropskému. Takže Marko, bohužel jste zašel za rámec svého zadání. Kdybyste neprohlásil, že jste italský radikál, já bych to na základě této zprávy vůbec nepoznal. Ale to, že očekáváte, že politické strany budou vysílat na veřejnosti své politické debaty, k tomu nedojde. A jak říkal předřečník, Jenom to znamená, že ukážete, že existují rozpory, místo toho, abychom posílili to, že jsme tady proto, protože věříme v Evropu, která se zodpovídá svým občanům. A proto bude obtížné sestavit seznam pro hlasování. Já vás chápu, ale musím se řídit hlavou. Děkuji. Děkuji, pane Kešmene, a nyní za Alde pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní místo předsedkyni Wallström. Zítra budeme také hlasovat o této zprávě pana Kapata a pan Cashman je vždy velice skvělý kolega, který řekl, že jde především o, tom, aby, o to, aby veřejnost měla přístup k dokumentům, o kterých se diskutuje. Možná, že můžeme vyčítat Markovi, že přestřelil. Je to, můžeme si to různě vykládat. Myslím si, že to není úplně e, spravedlivé. Jestliže bychom měli přenášet televizí například e, schůzy frakce, tak to záleží na tom. Samozřejmě někdy existují citlivá témata, která by se neměla dostat na veřejnost a teprve posléze se pak dostat na veřejnost, takže je vždy běžné práci špinavé prádlo doma a ne na ulici venku. Pak se tady také ukazuje příklad toho, že politické strany vždy mají jistý zájem o veřejnost, ale jenom tehdy, když jim to prospívá. Jinak by se například sjezdy kongresy také nevysílaly televizí a na to si také nikdo nestěžuje. Já se domnívám, že mohu říci, že Marko zde vykonal dobrou práci. ale samozřejmě mohou být předloženy ještě další pozňovací návrhy, které mohou být velice dobré. Ve srovnání s oběma dalšími institucemi parlamenty můžeme označit za průkopníka v transparentnosti protože zde mají občané přístupnost, přístup k dokumentům a také naše zasedání jsou transparentnější než v národních parlamentech. To však neznamená, že bychom mohli také v ostatních institucích něco zlepšit, především v radě, která tady bohužel není. Rad, Michael o tom již hovořil. Musíme vědět, kdo udělal jaké rozhodnutí, proč, kde, abychom mohli také z toho vyvodit příslušnou politickou odpovědnost a také je třeba vytvořit přístup k dokumentům v rámci komitologie, což je například také takové nařízení o tekutinách v příručních zavazadlech, kde jsme se s tímto dokumentem nemohli seznámit a také ten, tato příloha nebyla začleněna do národních předpisů tak, aby veřejnost věděla, odkud toto přišlo, tak, aby se také veřejnost mohla například ku příležitosti voleb rozhodnout jinak. Marko, já se domnívám, že toto dospěje k dobrému konci. Podpořím tě. A nyní za UNN jedna minuta pan Čer Čarnecký. Děkuji, pane předsedo paní místo předsedkyně komise, dámy a pánové, jestliže Unie má být pro občany a ne pro eurokraty, pak musíme být transparentnější a také aktivity a er- orgánu e EU musí být transparentnější. Jenom tehdy Evropská unie získá zpět hodnověrnost, kterou ztratila při prosazování ústavní smlouvy a protože také se odmítáme řídit referendy. Proto je důležité, aby požadovat, aby veškeré diskuse v Radě Evropské unie byly veřejné. Samozřejmě ne zasedání frakce, ale zasedání rady musí být veřejné. Dále musíme existovat také přístup k dokumentům Rady, Komise a e, parlamentu, tak aby toto nebylo všechno izolované. Tento, tato zpráva je správným krokem, správným směrem. Já jsem přesvědčen o tom, že Sice v některých bodech jde zpráva příliš daleko, ale někdy se musí udělat dva kroky vpřed a jeden zpět. Myslím si, že zpravodaj toto zajisté zohlední. A děkuji vám, pane Čarnecký. A nyní za GUE paní Svensson. Tak, Děkuji, pane předsedo zpravodaj pan Kapato ve své zprávě ukazuje, že veřejný charakter a transparentnost ještě musí být zintenzivněny. Já jsem pro větší transparentnost také podporuji, podporuji pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Považuji za důležité, aby parlament se zasazoval o větší transparentnost. A v tomto duchu je také důležité to, co řekl pan Cashman. Není akceptovatelné, aby se zákonodárství delegovalo. Každý rok schvalujeme celou řadu právních aktů, které nejsou automaticky transparentní, na první pohled transparentní. Je velice důležité, aby také znali eh, přesný počet poslanců a e, jména poslanců, kteří se účastní parlamentní práce. Všechno toto musí být absolutně transparentní. Pokud se týče veřejných rejstříků, toto není populistický požadavek, toto je politický požadavek. Paní Lundgren, dvě minuty. Paní Lundgren, dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedo. Myslím si, že otevřenost je naprosto zásadní pro každou demokracii. Demokracie si vybírá lidi, volí lidi, kteří je zastupují za ně. Eh, bylo by nesmyslné, kdyby eh, občané neměli právo na informace od lidí, které sami volili, i když se to v mnoha případech v minulosti stávalo. Za prvé, často práci dělají lidé, kteří nebyli eh, zvoleni a často eh, se hovoří o tom, že je potřeba zajistit bezpečnost, ale pokud chceme něčeho takového dosáhnout, eh, jsme svědky toho, že velice často se setkáváme s nejrůznějšími výjimkami k tomu principu transparentnosti. Dnes nemůžeme si myslet, že si můžeme uchovávat jakési tajné informace jen pro sebe. Kromě toho eh, mohou občané naprosto legitimním způsobem požadovat eh, tyto informace a nemůžeme se schovávat za něco, čemu říkáme potřeba uchovat některé informace. Eh, v tajnosti bývaly doby, kdy téměř všechno v Evropské unii bylo důvěrné, dokonce snad i jména komisařů a myslím si, že je dobře, že Evropa se začala otevírat, došlo určitě k pokroku, udělala se celá řada důležitých eh, kroků po roce 93, po roce 98, potom ještě více jsme eh, přistoupili na to, že je potřeba zvýšit transparentnost a já jsem velice hrdý na to, že moje země, Švédsko, které je známé svou transparentností ve vztahu k veřejným dokumentům, se na tom mohlo podílet. Případ Turku musíme eh, také eh, zvážit. Je to rozhodnutí, které udělal soud v loňském roce v létě, ale myslím si, že i v této oblasti máme ještě před sebou dlouhou cestu, jestliže chceme dosáhnout eh, úplné transparentnosti. Stojí před námi ještě celá řada přepážek, překážek a proto si myslím, že je potřeba podpořit zprávu pana Koelia. Pan Romagnoli, máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád využil svého času k tomu, že bych chtěl říct, že mohu souhlasit s většinou toho, co uvádí Marko Kapato ve své zprávě. Myslím si, že budu patřit k hrstce europoslanců, kteří rádi zveřejňují informace o své účasti na zasedáních, například ve výborech, v delegacích. A vůbec by mi nevadilo, kdyby to například využil tisk v Itálii. Někdy jsou to informace, které nejsou úplně obvyklé. Ale mi šlo o to, abych udělal lidem představu o tom, jakým činnostem se věnuje tady v Evropském parlamentu italský europoslanec. Já si myslím, že takovéto informace mohou být vysoce kvalitní a mohou být reprezentativní a můžete z nich získat mnohem víc než z nějaké předvolební kampaně. A měli by mluvit sami za sebe. A já naprosto souhlasím s úsilím Marka Kapata. Pan Marnesku, dvě minuty. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Uniunea Europeană este fondată... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Evropská unie vychází z principu transparentnosti. Odkazy na transparentnost jsou v prvním a v šestém článku smlouvy a také v chartě základních práv. Evropská unie vždy chtěla rozhodovat co nejtransparentnějším způsobem a chtěla být co nejblíž občanům. Nejenom parlament chce zajistit, že veřejnost bude mít přístup k rozhodnutím a přístup k dokumentům. Toto jen navyšuje důvěru občanů v Evropskou unii a v instituce. V současné době je přístup veřejnosti k dokumentům docela dobrý, ale je, je jasné, že legislativa z roku 2001, která toto měla ošetřit, už je zastaralá a je potřeba ji aktualizovat. A proto jsme žádali o návrhy na reformu této legislativy, abychom zajistili, že všechny dokumenty, které se využívají v zákonodárném procesu, budou k dispozici veřejnosti. Komise zohlednila tato doporučení a tato doporučení se promítla v novém návrhu nařízení roku 2008. V průběhu celého procesu předkládají jednotlivé strany jednotlivá stanoviska, ta se někdy odporují. A toto má potom vést k tomu nejlepšímu řešení pro všechny. A občané musí být informováni v průběhu celého procesu, protože tato rozhodnutí mají přímý dopad na jejich život. Děkuji. Děkuji, paní Miko. Jedna minuta. Vážení kolegové, demokracie vychází z transparentnosti a publicity. A to je zvlášť důležité dnes, kdy má dojít k novým volbám do Evropského parlamentu. Zjednodušení webového prostředí by také mělo zajistit aktivnější účast ve volbách. Kdyby se nám podařilo předložit našim občanům srozumitelné informace, zaujali bychom i mladé a starší osoby. Nová parlamenta, eh, iniciativa parlamentu je proto velmi vítána. Na základě určitých kritérií pro vyhledávání by občané měli mít možnost najít si veškeré informace o tom, jak jejich europoslanci pracují. Ve vztahu k panákám je také důležité umožnit občanům přístup k tomu, co se dělá ve výborech a v delegacích, abychom si udělali úplný obrázek o tom, co vlastně děláme. A také mohu podpořit myšlenku vytváření nějakého meziinstitucionálního jednotného rejstříku, je důležité, aby občané mohli sledovat všechny postupy a aby měli přístup pod jednou střechou ke všem nezbytným dokumentům. Mohu podpořit zprávu pana Kapaty. Děkuji. Děkuji, paní Harkinová, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poblahopřát panu Kapatovi k této zprávě. Je velice důležité, že o této zprávě teď zde hovoříme. V Jestliže hovořím o zodpovědnosti, o transparentnosti, tak musíme vždy začít sami u sebe, což se týká všech evropských institucí. Já souhlasím s většinou toho, co ve zprávě je obsaženo. Přesto však si myslím, že je potřeba, abychom se postarali o to, abychom po, při poskytování informace o činnosti našich poslanců se postarali o to, že ta že ty informace budou vždycky naprosto komplexní. Eh, neměli bychom se soustředit pouze na to, kdo chodí na plenární zasedání a tak dále, protože to by bylo zkreslující. Všechny činnosti musí být eh, do takovýchto eh, informací zahrnuty, protože jinak by některé ty věci byly neviditelné. Chtěla bych se, chtěla bych se vrátit k tomu, co řekl pan Romagnoli, který řekl, že ta dobrá práce se nedostala do médií. Je jasné, že média mají zájem jenom o to, co se nedělá, ne o to, co se dělá dobře souhlasím s Michaelem Cashmanem, že všichni eh, občané by měli mít informace o tom, jakým způsobem ministři například eh, hlasují, protože jinak se pouze přidáme k těm, kteří říkají, že za všechno může jenom Brusel. Děkuji. Petr Martin, jedna minuta. Dámy a pánové, já si myslím, že jsem udělal podobnou zkušenost jako ostatních miliony občanů v Evropské unii. Já jsem přišel do tohoto parlamentu v roce 1990 s obrovským nadšením a vy, paní komisařko, jste ještě nadále nadšená, ale já jsem chtěl vědět, jak se dělají rozhodování, kam tečou peníze a tak dále. A občané se na mě obraceli a říkali, my se nevyznáme v EU a já jsem měl podobný pocit. A pak bohužel člověk dospěje k tomu, že za mnoha opatřeními vědomně se skrývá úmysl, ne skrývat odpovědnost tedy. Paní komisařko, prosím, jděte do toho a jděte ještě dál než zpráva Kapato a dejte k dispozici veškeré základní informace a toto říkám po deseti letech. Pan Coelho, dvě minuty. Pane předsedo, paní místo předsedkyně Valstrém, Princip transparentnosti je základní princip Evropské unie posiluje demokratický charakter našich institucí, umožňuje účast občanů na rozhodování a tím zabezpečuje také vyšší legitimitu veřejných institucí, neboť oni jsou potom odpovědné občanům. Ale každá demokratická instituce má také povinnost pracovat veřejně. To znamená, že veřejný přístup k dokumentu je velice důležitá zásada. Zde byla kritizována rada, protože porušila tuto zásadu a někdy zcela neumožňuje přístup k důležitým dokumentům a proto tedy padl také rozsudek Turko. Zde existuje povinnost právní posudky rady společně s legislativní postupy zveřejňovat. A proto se dá tak také potom rozumět postupu rozhodování. Byly objeveny určité slabiny, ale například musíme do našeho rozhodování, do našich úvah také eh, zaintegrovat rozsudek Turko. Musíme také do držovat právní základ. Některé návrhy překračují rámec, jak již bylo také řečeno, existují předpisy, které se dostávají do národních parlamentů bez jakého jakéhokoliv předpisu. V rozhodnutí Turk se říká, že musí být dodržena rovnováha mezi šířením dokumentu na veřejnosti a dalšími aspekty. Pan Kapeto však dělá také návrhy, které ten, tuto zásadu porušují. Děkuji. Pan Kirita. Pane předsedající,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 podpořeny nebyly. Na webové stránce Evropského parlamentu je uvedena činnost jednotlivých poslanců a právě proto by bylo také dobré, aby se tam objevovaly e, pozňovací návrhy předkládané poslanci, tak aby občané věděli, jak poslanci pracují. a mnohé schůze by měly být veřejní a také rada by se měla polepšit v této okolnosti. Paní Tomaševská, jedna minuta. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Právo občanů je také právo na informace, co dělají zvolení zástupci. Zde se toto týká především institucí Evropské unie a týká se to také rady, nebo dokumenty rady jsou jenom těžko přístupné. Také je třeba zlepšit programy na internetu tak aby e, lidé, kteří o ní mají zájem, se k ním rychleji dostají, ale ne všichni mají možnost využívat internet, i když je dnes internet velice rozšířen. Je také důležité, aby došlo k publikování, k publikacím v knihovnách, tak aby lidé, postižení lidé si mohli jisté dokumenty objednat. Zveřejňování diskusí frakcí je však není úplně jasná záležitost. Paní Sederscheld. Öppenhet. Öppenheten har verkligen genomgått en dramatisk förändring i EU. Det tror jag för kommissionären verkligen håller med Transparentnost det är něco, na čem v Evropské unii velmi záleží. Já myslím, že na tom se všichni shodneme. Od zavedení nařízení z roku 99 a od vytvoření webových stránek se toho hodně změnilo. V posledních letech jsme byli svědky velice zajímavého vývoje na straně komise. Nebylo to vždycky úplně přímočaré, nicméně myslím, že jsme byli svědky dobré spolupráce v posledních letech. A myslím, že když komise udělá něco dobře, musíme to také vyzdvihnout. bylo řečeno, že je tady otázka zákonodáného rámce a toho, co je zatím. Jsou tady různé věci, různá stanoviska, která se nevždy zveřejňují. Musíme vědět, co se děje. Já neříkám, že bychom to měli dělat každý den, ale potřebujeme dostatečné informace. Já bych byla proto, co navrhuje pan Kapato, pokud by to neznamenalo příliš velkou byrokracii. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že naším východiskem mělo být to, že žijeme v zemích, kde vládne vláda eh, práva a že občané v takovýchto eh, zemích mají absolutní právo na transparentnost a otevřenost. Což znamená například, že návrhy eh, právních předpisů by měly být dostupné Eh, lidem. Eh, to v současné době není pravda stále ještě existuje celá řada dokumentů, které se nedostávají eh, k veřejnosti. Myslím si, že potřebujeme jeden jediný portál, který by nám umožnil přístup k nejrůznějším institucím, k nejrůznějším postupům a k jednotlivým dokumentům. To je nejlepší možný způsob, jak to udělat, protože administrativa většinou dělá všechno pro to, aby nemusela věci ukazovat veřejnosti a s tím je třeba něco dělat. Děkuji, paní kolegyně Dojlová. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, velice pečlivě sledovala to, co řekl zpravodaj. Jedna se o dvě kategorie. Za prvé přístup k informacím a za druhé k dokumentům, které nejsou legislativního charakteru. Eh, já si myslím, že, je, že můžeme podpořit aktivní transparentnost eh, a měli bychom skutečně omezovat počet těch tajných zasedání, důvěrných zasedání a tak dále. Měli bychom vědět, jakým způsobem ministři hlasují, tak abychom eh, je mohli potom hnat k zodpovědnosti. Také bych byla ráda, kdybychom měli přístup k tomu, jak se který poslanec zúčastňuje zasedání. Teď nás přece občané volili a mají právo na to, abychom se jim zodpovídali. E, na druhé straně si e, nemyslím, že by všechno mělo být dostupné, k dostupné veřejnosti. To je zkrátka absolutně nesmysl. My jako politici tady děláme slušnou práci a měli bychom e, se postavit za důstojnost naší práce. Děkuji. Pan Fatuco. Pane předsedo, já jsem si naprosto jistý, že zpráva pana Kapaty nebude narušovat práva a výsady úředníků, kteří mají tak velký strach o zachování důvěrnosti a kteří chtějí určité situace skrývat před zraky veřejnosti. To je věc, kterou musíme zvážit. A proto bychom jeho zprávu měli podpořit. Věci by měly být na veřejnosti. Ale určití kolegové mají obavy z toho, že to někdy může zajít až do extrému. A některé věci skutečně spadají pod věci důvěrné. Vláda například chce vědět, co dělají občané, na nás vědí všichni, státní úředníci vědí, co děláme my, dokonce mohou provádět odposlechy telefonů, vědí, co se odehrává mezi rodinnými příslušníky v jedné rodině. A já myslím, že by se to dalo otočit my bychom měli být schopní přijít na to, jak se připravuje legislativa, která prochází radou, komisí a parlamentem. Děkuji, pan No, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Transparentnost, otevřenost. To by mělo být v jádru všeho, co se odehrává jménem Evropské unie a jeho, jejich institucí. Kdyby to tak bylo, řadoví občané by snadněji chápali, co se dělá na, Evropské, na úrovni Evropské unie. Já myslím, že je tady krize důvěryhodnosti a já myslím, že můžeme udělat krok k nápravě této situace a k vyřešení tohoto problému. Naše instituce mají krizi důvěrnosti a to vyplývá i z referent, která proběhla ve Francii, v Nizozemsku a v Irsku. Já myslím, že v institucích musíme pracovat na tom, aby nás lidé brali, aby nás spotřebitelé brali a aby nás případně také podpořili. A to bude znamenat, že rozhodnutí, která pak přijímáme jménem lidí, budou mít větší autoritu. Potřebujeme plnohodnotnou Evropskou unii, do které se zapojí občané. A děkuji jako poslední paní komisařka Valstromová. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto diskusi. Myslím si, že je poměrně obtížné schrnout to, co zde zaznělo pokud bych to měla udělat, tak musela bych zopakovat něco, co jste řekli. Je to naprosto základní prvek jakékoliv demokracie. Já se na to raději dívám z hlediska občanů z hlediska práva občanů vědět, co se děje, zpráva na to, mít přístup k informacím a mít možnost na základě toho, co tak, tak to zjistím, si udělat informovanou volbu. To si myslím, že je velice důležité také proto, že 7. června Eh, občané Evropské unie půjdou k volbám a myslím si, že je naprosto zásadní, aby měli potřebné informace. Myslím si, že je třeba si uvědomit, že stále eh, neseme břemeno nejrůznějších rozdílů, které existují v jednotlivých zemích a kulturách, v tom smyslu, že někde je psala běžné, aby tyto věci byly zveřejňovány, jinde ne. Já pocházím ze země, kde principy Eh, otevřenosti a právo na přístup k informacím je již dlouho zakořeněn. V jiných zemích zkrátka eh, tomu tak není. Proto eh, je třeba si eh, uvědomit, že tato situace existuje a je potřeba s ní něco dělat. Myslím si, že tato zpráva také ukazuje určitá propojení mezi všemi těmito jednotlivými otázkami a problémy, na které je třeba se dívat z politického hlediska. Krása Lisabonské smlouvy, která by eh, posílila právo eh, na informace a na přístup k informacím a která by také možná ukončila tuhle hru na to, kdo vlastně nese větší vinu, protože bychom pak měli k dispozici informace o tom, co se děje v rámci Evropské unie. O tom mluví pan Cashman a celá řada dalších poslanců. To je mimořádně významný prvek v celé této diskusi. Já sama, se, já sama doufám, že budeme pokračovat v tomto zápase, jehož cílem je zlepšení přístupu občanů ehm, k informacím eh, o tom, co dělá komise, to se týká také těch registrů, o kterých hovořil pan Kapato. To jsou všechno věci, které nám pomáhají. Pane Kapato, zcela určitě i nadále byste měl tlačit i na nás, na komisi, ale e, ukázal jste, že se to týká také práce parlamentu a že i zde v parlamentu byste mohli zlepšit transparentnost a otevřenost. To všechno eh, zcela jistě povede k posílení demokracie v Evropě a eh, jsem eh, přesvědčena, že v této oblasti budeme moci udělat také něco v tomto přípravném období před volbami, čili děkuji vám ještě jednou za tuto diskusi. Zcela určitě se k těmto otázkám vrátíme, až budeme diskutovat na řízení 1049. Děkuji. Teď pan Kapato, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji paní komisařce. Jednu věc jsem předtím neříkal, a totiž tato zpráva uznává, že došlo ke zlepšení. Že jsme viděli pozitivní reakce na žádosti o dokumenty. Já jsem se snažil zdůraznit nutnost změny přístupu k věci. Protože informace by se měly vytvářet tak, aby je vůbec bylo možné zveřejňovat. Já neříkám, že musíme vytvořit obrovskou byrokracii a zveřejňovat všechno. Ale mělo by být možné všechno zveřejnit. Nemělo by to být k dispozici jen tehdy, když o to požádáte. Věci by měly být k dispozici už v průběhu práce na nich. Samozřejmě i tady i ta stránka zachování důvěrnosti, paní Dojlová, pan Erero a ostatní o tom mluvili. Mluvili o interní činnosti politických skupin. Já jenom říkám, že informace by měly být víc k dispozici a měly by být v takové formě, aby je pak bylo možné zveřejnit. Samozřejmě politické skupiny se mohou radit za zavřenými dveřmi. V tomto smyslu nechci být extremistou. Pan Erero mluvil o informacích o účasti, o záznamech hlasování a tak dále. Říkal, že to není podstatné. To není pravda. Když máte zápis ze zasedání výboru, a když se trošku snažíte a všechno si dáte dohromady, tak si můžete udělat obrázek o činnosti celého výboru. Já jsem viděl takového solo kapra v italském tisku. Tam o mě psali jako o člověku, který nechodí vůbec nikam, že jsem úplně nejhorší z parlamentu. Samozřejmě, pokud jste selektivní. Pokud si vybíráte jenom to, co se vám líbí z těch informací, které jsou k dispozici, tak si z toho můžete vyvodit úplně cokoliv. A já říkám, že ty informace by měly být natolik systematické, aby měly nějakou vypovídací hodnotu, aby něco znamenaly pro toho, kdo si je přečte. Já neříkám, že jestli je člověk dobrý nebo špatný poslanec, závisí jenom na tom, jestli chodí na schůze a jak hlasuje. Ale myslím, že se dá zajistit, že informace nebudou k dispozici jenom z poloviny. Když informace k dispozici opravdu nejsou, znamená to, že lidé si opravdu mohou vybírat, co se jim hodí. A mohou se potom použít proti vám. Takže já doufám, že nevyškrtneme důležité odstavce, já doufám, že nás nečekají nějaká překvapení na poslední chvíli, protože podle mě má toto opravdu zásadní význam. Děkuji, pane předsedo, za trpělivost. Děkuji, pane Kapato. Já doufám, že vás zvolí znovu. Uzavírám debatu, hlasovat se bude zítra. Další. Na programu máme nyní zprávu pana Lambsdorfa. No. veřejné zakázky v oblasti obrany. Kolegyně, kolegové, v současné době